Takže, dámy a pánové, navrhuji, abychom hlasovali o zprávě pana Kašmana. Možná bychom mohli eh, udělat test elektronických karet. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o Kašmanově návrhu pro proti ještě jeden, další dva. Končím hlasování. Zdá se, že to funguje. Takže ještě jednou, zdá se pan Kašman ke Kašmanově zprávě. Děkuji. L'amendement n 1, qui est pour? Takže pozměňovací návrh číslo jedna, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Číslo dvě, hlasy pro, proti, Elektronicky to prověříme. Pozměňovací návrh číslo 2 pro, hlasy pro. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh číslo 3. Ne, promiňte, 4. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 5. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 7. Hlasy pro. Proti zdrželi se, zamítá se 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se pozměňovací návrh číslo 8, pardon, to je 9 eh, ve třech částech, část 1 pro proti, promiňte, eh, to je chyba, udělal jsem chybu. Je to pozměňovací návrh číslo 9, který je rozdělen na tři části, takže část 1 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, část 2 pro, proti, zdrželi se schválen, e, část 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 11. Eh, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 13 pro, proti, zdrželi se schválen, 14 pro, proti, zdrželi se schválen, 15 pro, proti, zdrželi se schválen, 16 pro, proti, zdrželi se schválen, 17 pro, proti, zdrželi se schválen, 18 pro, proti, zdrželi se schválen, 19 pro, proti, zdrželi se schválen, 20 pro, proti, zdrželi se, schválen. 21 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky to prověříme. Pozměňovací 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 22 pro, proti, zdrželi se schválen. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis A pro, proti, zdrželi se, schválen. Další padá pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, schválen, 27 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Dvacet osm je, je ten ne, ne, byl, byl stažen, takže 26 byl stažen, 28 pro, proti, zdrželi se, schválen, 29 pro, proti, zdrželi se, schválen, ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schválen, 31 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 32 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 33 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 34 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Takže to je všechno. A nyní eh, budeme bude konečné hlasování eh, zvednutím rukou eh, pro, proti, zdrželi se schválen. Eh, zpráva byla přijata, budeme hlasovat ještě elektronicky, ať máme obojí hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 6 proti, velmi dobře, pane Kašmane.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 chcete pokračovat v debatách, tak prosím venku před sálem. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, dnes odpoledne pokračujeme krátkou výměnou názorů s jeho excelencí druhým viceprezidentem Republiky Burundi, panem Žerve Rufikirim, který tento týden má pracovní návštěvu na nejvyšší úrovni v Belgii a e, náš kolega Louis Michel náš požádal, abychom ho přijali na naší schůzi. Karibu. Pane excelence, pane ministře, dámy a pánové, členové delegace, vítejte u nás. Paní Rufikry, vaše excelence, já vám eh, hned dám slovo, tak abyste nám mohl stručně informovat o tom, jak uplatňujete rámec pro růst a rozvoj proti chudobě a abyste nás mohl informovat o aktuální sociopolitické situaci v Burundi. Murakoze, Pane excelence, já jsem se snažila naučit několik slov ve vašem jazyku, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy a vážení pánové, poslankyně, poslanci, vážený pane ministře zahraničních věcí, drazí krajané, dovolte, abych vám na úvod poděkoval, abych poděkoval rovněž Evropskému parlamentu, který mi umožnil zúčastnit se tohoto setkání s poslanci ve výboru pro rozvoj. Ještě jednou děkuji vám mnohokrát, že jste mě zde přijali a dovolte mi abychom vám připomněl ženevskou konferenci v říjnu. Byla to konference partnerů. Děkuji vám, Evropské unii, za to, že pomáháte Republice Burundi v jejich snahách o reformy a o socioekonomický rozvoj. I návštěva pana komisaře pro rozvoj na tento konferenci byla známkou velkého zájmu o rozvoj v naší zemi. Máme zde rámec pro růst a rozvoj proti chudobě, je to rámec druhé generace a je to rámec, který by měl přinést řešení eh, mnohých problémů, kterým naše země ještě čelí. Je to rámec, který budeme implementovat a při jeho implementaci budeme vycházet z toho, čeho jsme již dosáhli. A čeho jsme tedy již dosáhli? Jaké jsou to ty pokroky? <clears throat> Pokroky se projevily ve všech eh, sektorech života naší země. A to od té doby, kdy uplatňujeme priority konsolidace a míru v Burundi. Od té doby naše země zaznamenala pokrok v oblasti míru a bezpečnosti. naší zemi panuje mír na celém území. Máme zde ozbrojení, demobilizace a reintegrace někdejších bojovníků, repatriat, návrat uzečen, u, u, běženců z do vlasti a pak máme řádnou zprávu ekonomických a politických věcí. Sektor justice funguje, dodržujeme lidská práva, bojujeme proti beztrestnosti. Toto vše jsou velice důležité otázky. A dále máme pokrok v oblasti socioekonomické. Jde o posílení bezpečnostních struktur a toto posílení umožnilo naší zemi řešit národní i mezinárodní problémy a to efektivním způsobem. Co se týče ozbrojení, odzbrojení a co se týče kontroly malorážních zbraní a co se týče efektivního výcviku bezpečnostních složek, ať již policejních, či armádních. Zde spolupracujeme s EU a přítomnost našich vojsk v Darfuru, v Haiti, v Mali a tak dále jsou jasným signálem pokroku v těchto oblastech. Otázky demokracie i v této oblasti dosahujeme značných pokroků, došlo k posílení dialogu a k tomu, že jsme nalézáme prostředky na řešení sporů. Posilujeme správní kapacity. V březnu, od března do května jsme pomocí spolupráce s OSN realizovali důležité kroky v této oblasti a podařilo se nám připravit pracovní plán, cestovní plán, který se týká voleb v roce 2015. Účastníci té akce, kde jsme spolupráci s OSN hovořili o potřebných reformách například v oblasti volebního práva, tak, abychom zajistili to, že naše volby v roce 2015 budou probíhat v souladu s mezinárodními standardy. Úspěchy, kterých jsme dosáhli, naplňují borunskou společnost i mezinárodní společenství nadějí, že volby v roce 2015 proběhnou v mírových podmínkách, že budou transparentní a že vláda se zaváže udělat vše proto, aby všichni voliči mohli využít svého volebního práva. Nyní k justičnímu systému, k dodržování lidských práv, k ústavnoprávním principům. Toto vše jsou věci, kde my jako vláda se snažíme garantovat jejich dodržování. Vláda Burundské republiky se rovněž zabývá otázkami přechodné spravedlnosti Nyní máme v parlamentu návrh zákona, který umožňuje vytvoření usměřovacího výboru. Co se týče oblasti socioekonomické, zde máme několik indikátorů, které dokazují, že naše země po kroku dosahuje například v oblasti sociální. Tam jsme skutečně se dokázali značně pohnout vpřed. Co se týče přístupu dětí k základnímu a střednímu vzdělání. Tady máme úspěch. V roce 2005 jsme měli 67% dětí s přístupem a nyní je to takřka 100% dětí s přístupem. Máme tedy téměř univerzální přístup. Co se týče základních stol, co se týče střední škol, tam to rovněž narůstá. V roce 2005 to bylo 33%. V roce 2011 jsme měli již, 40% a v prosinci roku 2012 jsme dosáhli již podílu 50%. Letošní rok v září by to mělo být 60% a tak to chceme pokračovat až do doby, kdy dosáhneme skutečně vytvoření plně integrovaného systému tak, aby všechny burundské děti mohly získat takové vzdělání, které jim umožní uplatnit se na trhu práce. Chceme vybavit děti odpovídajícími znalostmi a zručnostmi. Se oblastí sociální souvisí také oblast zdravotnictví. I zde jsme dosáhli značných pokroků. Zjednoduším to. V roce 2005 jsme měli pouze 45 tedy průměrnou délku života, střední délku života 45 let, nyní máme střední délku života 55 let, takže vidíte, že je to značný pokrok během krátkého časového období. Co se týče úmrtnosti novorozenců a co se týče umrtnosti matek. I zde jsme dosáhli zásadního pokroku. Vidíte tedy, že situace v zdravotnictví se zlepšila. Vzniklo mnoho zdravotnických středisek, mnoho nemocnic s cílem vylepšit přístup obyvatelstva k zdravotní péči. A další záležitost. Týká se to zastoupení zen. Neměli jsme v roce 2005 ani jednu stranusku. Nyní máme eh, ženy na všech stupních zprávy. Ústava z roku 2005 má eh, v princip minimálně 35, 30% eh, žen ve volených místech. V roce 2009 ve Senátu měli jsme určitě již podíl žen, které tam byly zvoleny. A jistě to procento Těch žen není 100%, protože stále ještě máme eh, vlastně funkcionáře, kteří jsou spíše mužského rodu, ale Burundi je druhou zemí na světě, která eh, má eh, nejvíc žen v Senátu, je to po Bolívii. Rovněž trestní zákonník ochraňuje, budou v budoucnu ochraňovat ženy, zejména proti znásilňování, což je jasný, jasný pokrok eh, rovněž. Eh, co se týče oblasti ekonomické, zde, abych vám ukázal, že jsme dosáhli pokroků, tak tady vám řeknu jistá čísla. Zejména co se týče HDP na obyvatele, což jsme měli dříve v roce 2004-2005 eh, asi 100 amerických dolarů a nyní to asi 300 US dolarů, což je multiplikativní faktor 3 od roku 2005 do uh, letošního roku. Uh, takže tady máme jasné signály, které ukazují, že tady máme vylepšení, vylepšení, co se týče příjmu na hlavu burnských občanů a Rovněž je vylepšení, co se týče přístupu k pitné vodě. Pak tady máme zlepšení ekonomické infrastruktury na úrovni komunikací například. A rovněž jsme velmi pracovali na zlepšení klimatu v oblasti obchodního života, tak abychom zlepšili investiční prostředí, abychom umožnili investovat investorům Burundi. Například bych vám řekl, že tady máme jeden podnik, že tedy do 30 dnů, do 32 dnů jsme, mohli vytvořit podnik a dnes eh, v podstatě se obrátíte pouze na jeden úřad, na jedno okénko a je to pouze jeden den, tedy oproti 32 dnů jeden den. Toto nám eh, umožnilo zlepšit eh, podnikatelské prostředí a finanční sektory, tedy schopni lépe investovat u nás a Burundi je mezi deseti zemi eh, na celosvětově, které vyvinuly značné účely pro zlepšení podnikatelského prostředí. Navzory těm pokrokům uznáváme, že tam máme i ve všech odvětvích společenského života deficity. Eh, proto potřebujeme podporu našich partnerů tak, abychom dokázali vyřešit veškeré ty nedořešené otázky. Já bych ještě chtěl říci, že bychom rádi, aby Burundi se zcela změnilo, zejména co se týče správné, řádné zprávy ekonomické a politické, respektování lidských práv. Rovněž bychom chtěli, aby Burundi skutečně dokázalo efektivně bojovat proti chudobě právě v rámci toho programu. Ale chci říci, že ty pokroky tady jsou, co se týče Burundi navzdory veškerým pokrokům zůstává jednou z nejchudších zemí celosvětově. Burundi má obrovský potenciál, je třeba ho využívat, ale potřebuje, potřebuje prostě podporu. Potřebujeme podporu. V oblasti infrastruktury Burundi je velice znepokojeno, se velmi zabýváme energetickým deficitem. Do dnešních dů jsme schopni vytvořit asi 4 MW, což je, eh, jsme schopni zabezpečit elektřinou asi 2% domácností, což je skutečně velice nízké číslo. Dále bych chtěl tady poděkovat Evropské unii a zejména Evropské investiční bankce, kteří eh, společně se Světovou bankou financovali vytvoření vytvoření přehrady, ze které získáváme asi elektrický proud v oblasti 50 MW a v roce 2016 eh, budeme schopni zdvojit eh, naši výrobu elektřiny právě díky investicím Evropské inteligenční banky. Naši partnery, na, kteří nás použí, podpořovali, děkuji, kteří nám tedy poskytli úvěry, eh, v tom průzkumu bychom mohli vytvořit tu přehradu a poskytnout další megawaty elektřiny. A rovněž zde tady máme další projekt vytvoření přehrady, která poskytne 10 megawatt. Rovněž Čína je zapojena do tohoto našeho úsilí, to je další přehrada, to je 15 MW a je tedy zde ochota vytvářet další přehledy, které budou vytvářet nad další elektrickou energii. Pak tady máme regionální podporu a tady jde o to, že produkujeme energetické zdroje společně s, s Ruandou a Demokratickou republikou Kongo. To je taky také projekt, kde chceme vytvořit přehranu a Ruanda, Burundi a Tantánie si potom budou sdílet tu získanou elektrickou elektřinu. Eh, já si myslím, že eh, do takových tří, čtyř let budeme schopni vyřešit eh, ten náš problém s tou energetickou krizí, kterou současně skutečně máme. A také máme deficity v oblasti zemědělství, zejména v deficit z oblasti zásobování obyvatelstva potravinami. Zemědělství je eh, momentálně velice tradiční a náš strategický rámec chce zavést nový model zemědělství, tak abychom mohli burundskému obyvatelstvu umožnit eh, vypěstovat dostatečný eh, počet potravin, tak abychom zabezpečili naše vlastní potravinovou potřebu a rovněž abychom mohli také exportovat potraviny, protože naším cílem je vlastně vytvářet pracovní místa právě v oblasti zemědělství. Co se týče eh, zdravotnictví, k tomu jsem již hovořili, došlo tam k vylepšení, k pokroku. Eh, dokázali jsme tedy navýšit střední dobu, délku života. Je, je to asi 51,5 roku, ale to stále ještě velice nízké číslo. Dobře víme, že například v Belgii je střední délka života více než 80 let, takže tam je velké, velké, velká marže ještě. Dále spory, které se týkají země, pak tady máme oblast eh, práv eh, lidí. A skutečně máme tady tady problém využívání zemědělské půdy. Zde bych také chtěl poděkovat Evropské unii, která považovala a chovala se k Burundi jakožto k partneromi, k partneromi v rámci financování a jsme šťastní, že Burundi tuto nabídku přijalo, tu nabídku evropské strany že tedy se stáváme partnerem v rámci této otázky. Ve všech aspektech, kde máme ty deficity, a proto jsme tedy v Ženevě našim partnerům eh, představili ten prioritní program. Jde o to, abychom tady měli ty čtyři osy. Ta první se to je právní prát a konzolidace řádné zprávy a podpora e, zákonnosti. Druhá osa je transformace burundské ekonomiky. Tady jde, abychom měli růst, který bude podporovat vytváření pracovní míst. Třetí osa to jsou otázky zemědělské, otázky infrastruktury, doprava, komunikační infrastruktura a otázky, které se týkají energie. Třetí osa, ta se týká zlepšení přístupu k sociálním, k základním sociálním službám eh, a posílení sociální ochrany. Zde zejména se zaměřujeme na zlepšení vzdělávání, což je také otázka infrastruktury. Tady je důležité, aby ta kvalita byla a samozřejmě ta kvalita závisí na tom zabremení skutečnosti dost učebních prostředků, eh, knih, ale také kvalifikovaných učitelů. To jsou otázky, kterými se zabýváme. Této ose chceme také nabízet řešení také pro zlepšení zdraví obyvatelstva. A ta čtvrtá osa, to je ta, která se týká zprávy prostoru a dobrý eh, udržitelný rozvoj, také se to týká životního prostředí. Je to taková průřezová otázka. A rovněž vám chci říci, že úsilí, které, či ty sliby, které byly vy, eh, vysloveny v Ženevě, této konferenci, týkalo se také do toho prohlášení, A se chci říct, že eh, tady byl asi 1 milion eh, US dolarů, ale nakonec to bylo 2,67 miliardy amerických dolarů a momentálně 32% eh, těchto slibů bylo realizováno a to ve formě dohod, které již byly podepsány s burunskou vládou. Dochází tedy k mobilizaci zdrojů a rovněž externích zdrojů. Na ženevské konferenci zaznělo doporučení v tom smyslu, aby různí aktéři v různých sektorech měli možnost vystoupit, aby se mohli setkávat. První konference byla 15. a 16. Čer- července, bude to tedy příští týden, a bude se zabývat otázkami, které souvisí s infrastrukturou a hospodářským rozvojem. Půjde tam zejména o dopravu rovněž o telekomunikace a o informační technologie. Bude se rovněž hovořit o rozvoji soukromého sektoru, obchodu, cestovního ruchu, zaměstnanosti a rovněž se budeme věnovat otázkám vzdělávání, vodě, a 28. až 30. října se bude konat další konference kde se budeme zabývat řádnou zprávou věcí veřejných a právním státem, regionální integrací, zdravím, energií a dalšími otázkami. Pokud tedy dovolíte, rád bych vyjádřil velký vděk Evropské unii. Navzory tomu, že ženevské přísliby nás velmi uspokojily, bych chtěl říci, že naše potřeby jsou skutečně obrovské, že potřebujeme stabilní kontrolu ze strany EU, potřebujeme posílení podpory ze strany EU. Pokud tedy dovolíte, nechal bych, dal bych nyní prostor vašim otázkám, tak abych mohl reagovat na věci, které jsem možná vynechal v mém úvodním projevu. Jsem velice rád, velmi potěžen, že jsem měl možnost vám představit pokroky, kterým došlo v naší zemi a rovněž vás seznámit s výzvami, kterým čelíme. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo poslanci jako první pan Berman a potom pan Mitchell, prosím. Pane místo předsedo, srdečně vás vítám Děkuji vám za úvodní slova. Vy jste několikrát zmínil ve svém projevu lidská práva. Burundi v minulém měsíci schválila zákon, který ničí svobodu tisku a názoru. V všichni novináři musí mít eh, univerzitní vzdělání nehledě na své profesionální zkušenosti. Člověk se může stát novinářem a může se učit tak říkajíc cestou. Eh, Je mnoho novinářů, kteří se tímto způsobem novináři stali. To vy dobře víte, když se zdá, že je v nebezpečí veřejný pořádek, potom se nesmějí a neuvádějí zdroje, ale to je právě také signál eh, demokracie, když se eh, zdroje zmiňují a e, také je tady zákaz e, uveřejňovat informace o financích, ale vždy se to vlastně všechno se týká peněz. Všechno to, co se zdá být nepřátelskou propagandou e, během válečných i mírových dob, je zakázáno. A já jsem byl dříve novinářem a jsem především demokrat. Co to vlastně znamená? Burundi, stejně jako ostatní země na světě i v Evropě, by měly dodržovat garantovat eh, svobodu tisku, nebo to je základní kámen každé demokracie. A Burundi musí hájit svobodu tisku a neútočit na ně a nevyužívat je jako záminku a také přiškrcovat ji. Takže aby se postihovali ti, kteří chtějí vyjádřit svůj názor. Já se domnívám, skvělý ekonomický potenciál a proto potřebujeme v Africe svobodu. Potřebujeme neomezenou svobodu, ale samozřejmě dovolávání se nenávisti a války je zakázáno, ale uvádění ekonomických údajů, to je zásadní pro podniky, pro občany, pro všechny, kteří chtějí být aktivní ve společnosti. A takže tento zákon odstraňte a zrušte. Pan Mitchell, děkuji vám za prezentaci. Podíváte-li se na čísla z Burundi, potom musíme říci, že situace se sice zlepšila a je nadále velice složitá, ale ve stejné době musíme také konstatovat, že došlo k pokroku a my musíme také konstatovat, že opravdu k pokroku došlo a další pokrok může následovat, protože nyní se nalézáme v době úspor v Evropě. Někteří lidé ztrácí naději a říkají, že pokrok se neděl, neodehrává ale proto je důležité pokrok zdůrazňovat, i když nadále existují potíže. E, v září delegace tohoto výboru navštíví OSN v New Yorku a budeme se zabývat cíly milénia a budeme se také zabývat tím, které trvale udržitelné cíle by měly po těchto cílech milénia následovat. A mě by zajímalo, co vy si myslíte, jaké priority bychom si měli stanovit, protože vy pocházíte ze země, kde máte tak velké potíže a máte před sebou nadále velkou bitvu. Jaké se domníváte, jaké bychom měli stanovit si cíle pro trvale udržitelný rozvoj po roce 2015, pan Gerenc? Děkuji, paní předsedající. Já bych se rád hosta zeptal, nevím, zdali se vyjádřil také k hospodářskému partnerství. A mne by zajímalo, do jaké míry ekonomické partnerství by mohlo být zajímavé i pro Burundi. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? A nyní paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedající, pane místo předsedo, já vás mezi námi srdečně vítám. Já mám velkou radost, že schůzka v Ženevě překonala vaše představy a Čísla, které má, která máme o Burundi, však také říkají, že to je jedna eh, ze zemí s největší korupcí. Můžete nám něco říci o boji proti korupci, co se je proti korupci odehrálo, jaké máte výsledky? Děkuji vám. A nyní... Nyní má slovo jeho excelence, která nám zodpoví na otázky, které byly položeny. Děkuji. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat eh, eh, všem, kteří tady vystoupili s dotazem za jejich obavy a zneopokojení, které jsou také naše, které sdílíme. Co se týče toho tiskového zákona, tady vás chci ujistit, že Burundi tady učinilo pokrok a hlavně burundská vláda byl to pokrok v oblasti obecně lidských práv. Víte, že Burundi bylo zemí, která prošla obrovskou krizi, která trvala řadu let a která prostě potřebuje čas na tu obnovu. A pokroky, který nyní zaznamenáváme v oblasti lidských práv, jsou dobrým základem pro to, abychom se mohli věnovat dalším otázkám, zejména těch ekonomických. A vláda nečeká, nemyslí, že bychom eh, tady chtěli nějakým způsobem se zhoršit v oblasti lidských práv. Co se týče toho tiskového zákona, tak to je přesně v rámci toho pokroku, který jsme dosáhli a které chceme, si chceme zachovat a uchránit právě v oblasti celkově lidských práv. A Eh, vy jste tady říkali dobré otázky, ale týkalo se to také ochrany zdrojů například. Abychom zajistili eh, vzdělávání univerzitní, což tím taky souvislí, tak tady samozřejmě je to vedeno tím, že chceme zlepšit kvalitu v oblasti médií, tak aby tam byli profesionálové. Možná víte, že ty ty civilizace nejsou stejné. My tady máme skutečně jakýsi nedostatek potřebu eh, vyškolovat eh, profesionály v této oblasti. to se týče ochrany zdrojů, tak v tom zákoně máme jasně řečeno, že žurnalista nemusí zveřejňovat zdroj, leda, že by se na něj obrátil soud. Leda, že by došlo k nějakému skutečnému přestupku či porušení. Tedy navzdory všemu je žurnalista zejména občanem a nemůže porušovat zákon. Takže pokud tady máme nějaké zneužívání, nějaké návrhy, že tam skutečně dojde k nějakému porušení zákona, například ústavy či jiných zákonů, tak tady skutečně novinář musí být eh, vyšetřován a to je prostě takto stanoveno. A pokud skutečně soud eh, pod něj chce, aby eh, odhalil ten zdroj, tak je povinen. Pokud četl ten, někdo ten zákon, jak, tak jak byl původně na, navržen, tak tam samozřejmě bylo to, že žurnalistka skutečně odhaluje zdroj pouze před soudem. Nemusí to tedy říkat ani policie, ani například tajné službě. Je to skutečně v rámci vyšetřování, kdy soud se na ně obrátí. A co se týče té otázky zákazů ehm, zveřejňování určitých citlivých otázek, tady také vlastně jde nám o to, abychom to měli vyvážené. Abychom měli vyváženo na jednu stranu stabilitu státu, který procházel tak dlouhou krizí a proto potřebujeme se nějak chránit před tím, abychom tady neměli něco, co by nám vlastně rušilo tu stabilitu, kterou máme ve společnosti. Ale ještě jednou vás chci ujistit, že burundský stát respektuje a bude respektovat Eh, otázky základních lidských zpráv a to globálním způsobem. Je třeba na to nahlížet globálním způsobem, ale tady to přece není otázka la question de finance, je ne pense que les, les, les médias sont privés de s'exprimer sur les questions. To se, že já bych tady, eh, co se týče těch Mais sinon, ils ont la liberté de To byla taková Samozřejmě, vy se můžete ptát na všechno. Pokud to tady nebudou otázky, které by se týkaly bezpečnosti státu, protože to je priorita. Ty desítky let, kdy Burundi procházela vlastně v vojenským stranem vládkou, vládou, ty ukázaly, že bez bezpečnosti nebude stát. Tedy bezpečnost je velkou prioritou pro burundský stát. Každopádně bych vám rád řekl, že debata eh, o tomto zákonu ještě není uzavřena. Momentálně tady máme vlastně stížnost ústavního soudu, která se tak právě toho, zdá, ten zákon je v souladu s ústavou či ne. Takže ta debata pokračuje. Co se týče priorit, které se týkají rozvojových cílů tisíciletí pro nás po roce 2015, jsme zemí, která je vlastně nespokojená, nespokojena, mnohých cílů rozhodně nedosáhne, které si samo stanovilo například cíl, který se týká vysokolského vzdělání, cíl, eh, který se týká boje proti chudo, chudoby. Tam je také celá řada v nepořádku. I další věci, které se týkají rozvoje, nejsou uspokojivé. A tady je právě eh, ten zásadní cíl pomoci lidé, zemím, které nesplnily tu druhou fázi rozvojových cílů tisíciletí. My se cítíme velice zavázáni dohodě o partnerství a toto se tahne jako černá, červená niť pomocí, promiňte, pomocí veškerých vyjednávání. Je třeba, aby dohoda zůstala zachována a aby bylo zajištěno, že v rámci skutečného partnerství se zohlední zájmy všech. Burundi je země s největší mírou korupce. To tady bylo zaznělo, ale tak, to, tak tomu již není. V červnu jsem navštívil Washington a hovořil jsem právě o těchto otázkách s těmi, kteří hodnotí situaci ve Světové bance. A oni zjistili, že Burundi skutečně udělalo obrovský pokrok, ale někdy to trvá, než se takovýto pokrok potom odrazí v konkrétních číslech. Když se podíváme na čísla Transparency International z září minulého roku, kde oni srovnávali pět zemí právě s ohledem na korupci. Tak eh, tady zjišťujeme, že Burundi podle toho, jak to vidí Transparency International, skutečně mm, učinilo pokrok z posledního místa jsme se ve východní Africe dostali na místo předposlední. To eh, ukazatele jasně ukazují. A také je tam jasné vidět, v jakých oblastech jsme nejvíce pokročili. Například v oblasti zdravotnictví. A jsou tam jmenovány i další oblasti, kde se situace základním způsobem zlepšila a kde skutečně panuje méně korupce. Ve zprávě, která byla zveřejněna pouze několik málo měsíců poté, a totiž v listopadu, tak v této zprávě ovšem eh, se předkládají tatáž čísla, takže podle té zprávy to vypadá, že se vůbec nic nezměnilo. K jakým opatřením jsme přistoupili? Od roku 2005 jsme zavedli různé správní reformy, posílili jsme boj proti korupci pomocí speciální brigády, rovněž máme účetní dvůr, máme také celkově lepší situaci v soudnictví. Takže činíme mnohé. Například máme speciální úřad Burundi pro potírání podvodu. Pak máme úřad pro poplatky, výdaje, takže bojujeme s podvodem. A podvod je to, co financuje korupci. A my se v této věci skutečně snažíme. Došlo k propuštění k pracovníků, dokonce došlo k e, zatčení vládních pracovníkům, kterým byla prokázána korupce, což je, myslím, tvrdý trest. Několik stovek milionů pro nevěřených peněz bylo takto zachráněno a dostalo se zpět do státní pokladny a to právě prostřednictvím těchto speciálních úřadů, které jsme založili a které jsou odpovědné za potírání korupce. Od roku 2010 jsme v Burundi již neměli žádný velký korupční skandál. Ty dřívější případy, které ovšem velice silně poničily naši pověst, momentálně eh, jsou zpracovány a jsou uzavírány. A také se ukázalo, že tam bylo mnoho případů, které byly vytvořeny uměle. Například jeden případ, kdy šlo o 40 milionů burunských franků a o podniky, které dostaly zaplaceno příliš mnoho, ale soudy prokázaly, že to nebyly příliš vysoké platby, a to proto, že ke všem platbám byly předloženy žádné doklady. Doufáme tedy, že justice brzy uzavře veškeré tyto případy případy korupce a spor nevěření peněz. Jak jsem již podotkl, od roku 2010 nemáme žádný nový případ závažné korupce a to ukazuje, že se vládě podařilo zrealizovat to, co ohlásil prezident v roce 2010, tedy nulovou toleranci vůči korupci a spronevěřování peněžních prostředků. Společně se všemi ministerství se snažíme vést řádnou zprávu našeho státu. Bojujeme proti korupci jak v malém, tak ve velkém. A veškeří aktéři, kterých se to týká, jsou senzibilizováni, vytváříme povědomí. Zvu vás, poslance Evropského parlamentu, eh, abyste přijeli k nám do Burundi. Pak budeme moci přímo na místě hovořit s vámi osobně. A můžete se přímo na místě přesvědčit o tom a udělat si obrázek o tom, jakých pokroků jsme dosáhli a jakým výzvám ještě čelíme. Média často informují o těch skandálech, o těch senzačních záležitostech, to, co jim přináší obrat. Ale my vás zveme, prosíme, navštivte nás a přesvědčte se sami na místě, jak mnoho jsme pokročili. A pak eh, udělejte, udělejte si vlastní názor a podle toho rozhodněte, zda nás dále budete podporovat. Děkuji. Děkuji panu Míce prezidentovi, děkuji vám ještě jednou a přejeme vám a vaší, celé vaší delegaci zde v Belgii během vaší služební cestu mnoho úspěchů pro rozvoj Burundi. Přejeme vám pokud to bude možné, svobodu tisku a všem občanům a občankám v oblasti Velkých afrických jezer přejeme mnoho úspěchu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bon, bon travail. Oui, merci. Oui. Merci Merci. Au revoir. Merci.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 continue. Budeme pokračovat. Ça c'est fait. Allez, on va continuer. Budeme pokračovat. A slyšela jsem, že Španělé jsou prý dnes ve formě. Chers collègues, vážení kolegové, a nyní se budeme zabývat stanoviskem pana Michela a to je převod legislativních pravomocí a kontrol výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. Proto dávám slovo hned nyní panu Michelovi, který nás seznámí se svým stanoviskem. Paní předsedkyně, děkuji vám. Já jsem navrhovatelem tohoto stanoviska týkající se legislativních pravomocí a také kontroly výkonu prováděcích pravomocí, což e, souvisí s tím, že by se e, posílila role parlamentu v této souvislosti. Když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak tady byly velké naděje, že články týkající se delegovaných a také prováděcích aktů zlepší vnímání Evropského parlamentu a také EU. Doufalo se, že právě tyto články posílí efektivitu legislativního procesu, ale to se bohužel nestalo v tom původním uh, u zamýšleném projektu. Pan Zajer, který zpracovává tuto zprávu, říká, že volba mezi prováděcími a delegovacími akty vede k potížím v mnoha jednáních a také v návrzích, jak eh, harmonizovat stávající legislativu eh, Lisabonské smlouvě. Pan Zajer také le identifikoval oblasti, kde lze udělat eh, zlepšení, ale také navrhl, kde by se parlament mohl více prosazovat. Já v této oblasti hovořím o delegovaných aktech, tedy o aktech přenesené pravomoci. Tady má Evropský parlament právo eh, analýzy a revize. A musíme vzít také na vědomost, že Evropský eh, parlament má smíšené zkušenosti s těmito nástroji. V oblasti rozvojové kooperace spolupráci vycházejí delegované akty často s konzultací se třetími zeměmi, což znamená, že po eh, sléze změny komitologie jsou podstatně složitější. Já také zdůrazňuji, že původní informace a dialog s parlament eh, bude důležitým krokem při využívání kompetencí parlamentu v oblasti přeskumu. My musíme také komisi ukázat, že tady musí být proces, který bude odpovídat záměrům parlamentu. Také parlament a zástupci parlamentu musí mít přístup ke všem informacím, což jsou například navrhované texty, programy a musí být také informováni o přípravných schůzkách, které organizuje komise. Ve vztahu k aktům přeneseným pravomocí eh, tady trvám také, že tyto akty musí se aplikovat, pokud se eh, zabýváme financemi a dalšími oblastmi. A to se týká například také DCI. Stanovisko říká, že výběr politických oblastí a také alokací v oblasti finanční se nemohou provádět prováděcími akty, ale v případě případě finančních nástrojů jako DCA pak musí být přesně definována oblast kooperace v základním aktu. Závěrem, paní předsedkyně, toto stanovisko je, se staví také proti s, Eh, zjednodušující tabulce pro léta 2012 a 2014, že se říká, že když parlament navrhuje používání delegovaných aktů u finančních nástrojů, že by toto narušilo zjednodušení a jednoduchý postup. My jako zvolení zástupci EU se musíme definitivně vyjadřovat k důležitým oblastem. A já si myslím, že že toto je účinný přístup a také eh, odpovídá pozici parlamentu v souvislosti s Lisabonskou smlouvou eh, tato stanovisko také zdůrazňuje, že parlament eh, musí také analyzovat, co funguje v rámci DCI a co musí být doplněno. Já vám děkuji, paní předsedkyně, a těším se na reakce kolegů. Merci beaucoup. Eh, děkuji vám. Mám, žádá někdo o slovo? Eh, všichni souhlasí tedy s panem Mitchellem. Pan Gerenc, prosím. Eh, c'est dommage que notre rapporteur sur le DCI ne náš eh, zpravodaj pro nástroje pro rozvojovou spolupráci zde momentálně není. Já za svoji osobu už jsem opakovaně všechno řekl. Není tedy důvod, abych opakoval svá stanoviska, protože kolegové vědí, co si myslíme, ví to i komise, ví to rada. Mrzí mě, že situace tak to vypadá. Snažíme se věci řešit. Myslím, že Evropský parlament a jeho pravomoci je třeba zachovat. Předložili jsme návrhy s cílem řešit ty problémy, o kterých se zmiňovala komise. Pokud jsou přítomní zástupci komise, rád bych slyšel jejich názor. Zda jsou nějaké nové prvky, které se vyskytly. Ano, dáme slovo komisi také. Takže paní eh, Beata napřed a potom pan, eh, pan Klimo, kdo, bude, kdo chce mluvit první. Pan Klimo. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám taky, pane Michele, za prezentaci této zprávy. Nejsou žádné novinky, ale každopádně tato diskuse bude pokračovat a budeme pokračovat pokroku, protože už bylo pokroku eh, dosaženo a zjistili jsme a dospěli jsme k názoru, že můžeme eh, dosáhnout dalšího pokroku v následujících týdnech. Ten pokrok totiž je velmi rychlý. Eh, stačí se podívat na kalendář týkající se pomoci a na spoždění v uplynulých týdnech. Bohužel teď máme trochu spoždění, pokud jde o fondy. Eh, čas nás tlačí a snažíme se tedy být flexibilní v hledání řešení. Dobře, takže dávám slovo panu Mičelovi. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Promiňte ještě. Pan Gerens. Jedna e, otázka týkající se načasování. E, e, jsme si, jsme si vědomi faktu, že legislativní akty musí být ukončeny v dobu, kdy je to plánováno. Ovšem Fakt je, že rozhovory s experty nebo konzultace s experty nevedou ke spoždění eh, v načasování. Takže jde o zahájení Eh, rozhovorů s příslušnými zeměmi. A to se děje. Jsou navíc dvě verze, které byly předloženy Evropskému parlamentu. Eh, buď konzultace na bázi země eh, jednotlivých zemích, anebo delegované akty. Takže já si myslím, že by měl program dialogu předcházet v určitém stádiu když spoždění eh, v delegovaných aktech není spoždění implementace o sekundu nebo eh, k té, k kterému dojde v momentě. Eh, pan, pane Michele, pokud chcete, dám vám nyní slovo. Ne, ale si má slovo. Děkuji, dobré odpoledne, dobré odpoledne, pane Gerenci. My jsme vám představili náš eh, přístup a budeme eh, pokračovat eh, v rozvoji toho programu, které máme. Vy jste zmínil při řadě příležitostí taky trialog a podpořil jste nás nebo vyzval jste nás, abychom pokračovali v práci. Takže my jsme připraveni pracovat na, a vycházet ze základních aktů, pracovat na strategických věcech a tak dále. Takže když se přijmou eh, ty základní akty, tak potom eh, dostáhneme pokroku i v delegovaných eh, aktech, pokud budou nějaké přenesené tedy akty a potom bude potřeba je přeložit, takže to všechno zabere určitý minimální čas, pokud ovšem spolutvůrce této legislativy nemá jinou, jiné návrhy návrh, eh, pokud jde o tyto analýzy. Takže všechno to trvá 10 až 20 týdnů, protože jsou zde určité legislativní imperativy a potom ještě je legislativní dialog. To všechno určitou dobu trvá. A je zcela zřejmé, že když spozdím jsme nějaký program, není to proto, že bychom to udělali úmyslně. Jde o to, že dialog s partnery musí proběhnout a když se přijme konečné řešení, to konečné řešení přijímá komise, vždycky je na komisi, aby přijala programový dokument, tak e, to samozřejmě skončí poměrně pozdě. A taková je realita. Je to taky jedna z mých eh, povinností na to dbát. To je teď eh, hovoříme eh, o trialogu dneska odpoledne nebo večer o tom spolu můžeme hovořit, můžeme se společně podívat na časový odhad, jak dlouho nám bude celý tento proces trvat. Pane Gerenci, chcete se k tomu vyjádřit? mám dodatečnou otázku. Problém, tak jak my ho chápeme, je překlad těch aktů přenesené pravomoci, protože je to velké množství legislativního textu. Ale možná bychom se na, mohli podívat na praktičtější problémy Samozřejmě vždycky jsou připomínky na obou stranách a je třeba, aby obě strany barikády se na to dívaly rozumně, protože pokud se na to podíváme rozumně, tak se nám podaří ten problém vyřešit, jinak jenom budeme klást do cesty další a další překážky. A nyní dáváme slovo panu Michelovi konečně. Nerad přerušuji tuto diskusi ale rád bych řekl, že souhlasím s Charlesem, protože musíme najít eh, řešení, které bude přijatelné pro spolutvůrce legislativy, protože bych nechtěl žádnou konfrontaci. Není to tak, že by eh, komise říkala parlamentu, eh, jak jakou, jak, jaké rady chce. Je na parlamentu, eh, aby řekl, co poskytne. Je to jako ve Spojených státech eh, kongres a senát. Tady máme zase otázku po Lisabonu. Takže myslím si, že komise by se mohla snažit trochu eh, fungovat jako mediátor mezi institucemi a snažit se trochu zmírnit rozpory, které jsou a usmířit strany. My nemáme e, tolik pravomocí jako legislativci. Tak, takže e, podívejme se, nebo potřebujeme vědět, kam jdeme, kam směřujeme, pokud je o nástroj pro rozvojovou spolupráci a je to záležitost, která jde přes eh, všechny politické skupiny, eh, tedy nástroj pro rozvojovou spolupráci je prioritou všech, jak zaznělo v tomto výboru. Chtěla bych vám připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 15. července 17 hodin a 17. září budeme hlasovat. Vážení kolegové, a nyní se dostáváme k dalšímu zajímavému tématu, kterými jsou náklady na spolupráci nebo eh, na pomoc mimo Evropu. Veřejnost tém po druhé polovině 80. let tehdejšího komisaře Žaka Delora, předsedy komise, bylo právě náklady v důsledku neexistence Evropské unie. Nyní když se podíváme na oblast ekonomickou a na případné úspěchy integrace, je třeba analyzovat, co by toto způsobilo v různých oblastech. Je to opět aktuální otázka, protože aktuální ekonomická krize nás nutí hledat nové inovativní mechanismy na řešení otázky, jak učinit více v oblasti rozvoje pomocí omezených prostředků Evropské unie a členských států. My jsme požádali eh, o vypracování studie, která nám hodnotí to, co bychom dělali, pokud bychom nekoordinovali naši politiku v oblasti rozvojové pomoci. Eh, Joe Dunn nás nyní seznámí s výsledkem této studie. Tento dokument se zakládá na studii, kterou realizoval německý institut Südwind a na této studii se účastnili další evropští odborníci. Studie potom bude předložena v září. Výsledek legislativní iniciativy potom bude předložen. Toto má na starosti Gay Mitchell a my tady budeme mít návrh na koordinaci rozvojových politik, která by mohla ušetřit 850 milionů EU a překonat roztříštěnost, která momentálně panuje v evropské politice rozvojové pomoci. Máme zde mezi námi doktora Štefana Klinge Bíla, který je vedoucím oddělení pro bilaterální a multilaterální spolupráci Německého institutu pro rozvojovou politiku v Bonu. Já bych tedy dal nejdříve kolego, slovo kolegovi Geju Mitchellovi, který je eh, zpravodajem z této legislativní. Eh, děkuji. Je, velmi, je to dobrý, velmi dobrý eh, úvod. Hele. Já jsem pracoval na tomto materiálu, který se nazývá eh, náklady ne, neexistence evropské dimenze po eh, pár uplynulých měsíců. Dosáhli jsme podstatných eh, úspěchů v tom. Eh, máme různá čísla. Víte, že komise před několika lety publikovala zprávu, kde se hovořilo o větší koordinaci mezi členskými státy a Unii, pokud jde o využívání těchto peněz a o možnosti ušetřit 6 miliard za rok 6 miliard, eh, které, eh, o které zde tedy jde. A v této zprávě se eh, říká to, o čem bude mluvit Stefan Klingebil, protože ta zpráva naznačuje, že je možno ušetřit 160 eh, miliard. Eh, jsou obrovské transakční náklady, totiž jsou to náklady, které se eh, týkají naší našich, našich voličů protože eh, fakt je, že my to, co jsme mohli dávat na jiné věci, eh, nedali jsme peníze na boj proti, drogami, eh, proti drogám, tak teď například masou peníze na to, aby se dávaly na jiné věci. Jaké jsou proto důvody? Když se podíváme na tyhle ty dva příklady, které jsou velmi kontrastující, tak podívejme se, co se děje například v Myanmaru, v Barmě, protože ve zprávě se taky e, o tom říká, protože jsou, e, je řada lidí, kteří a řada zemí, kteří se, které se chtějí objevit na dárcovském seznamu. Proč? Protože je to země bohatá na přírodní zdroje. A ve zprávě vidíme, e, co se tedy děje. Vidíme, že je masivní přísun eh, eh, dárců, ale velmi malá koordinace. A podívejme se na, Ruan, na Rwandu. To je příklad eh, efektivnosti. Tam funguje koordinace a vláda Rwandy považuje toto všechno, se považuje za vlastníka takzvaného účastníka eh, tohoto problému a tohoto projektu. Takže já věřím tomu, že jedně se nám podaří toto všechno dobře udělat, pokud eh, budeme eh, spočítat se spoluprací s, národním, s národními parlamenty. Máme zde dva rozpočty. Jeden rozpočet jeden rozpočet dárcovský a jeden rozpočet vládní. A evropští členové Evropského parlamentu mají určité obavy. A my na radu určitým způsobem tlačíme, aby začala pracovat na lepší koordinaci využívání těchto peněz a aby jednala s národními eh, parlamenty. Takže budeme mít, eh, jsem přesvědčen o tom, že do 17. září budeme mít návrh legislativního rozhodnutí a měli bychom se zeptat, co můžeme dělat pro lepší koordinaci s národními parlamenty, jak se, s čím se můžeme obrátit na své národní parlamenty, eh, jakmile eh, začne náš eh, místo předseda Irského parlamentu hovořit o těchto věcech pomoci já využiji příležitosti. A když se hovoří teď o všemožných úsporách a jsme v tomto úsporném období, tak taky využiji příležitosti a budu o tom hovořit. Dále zahrnutí nevládních organizací do této věci taky by to mělo podléhat určité koordinaci. Eh, eh, dárci eh, nebo a autoři této studie ji vytvořili eh, velmi rychle, eh, pokud schromaždili informace o eh, dárcích a my, paní předsedkyně, bychom tedy měli tuto, z této zprávy vycházet pro svou práci a i pro koordinaci s našimi národními parlamenty, protože příjemci budou ti nejchudší. A jak říkal viceprezident Burundi, nemůžeme nadále utrácet peníze daňových poplatníků tak, jak se to dělalo dosud. Takže předpokládám, že přidaná hodnota v tomto smyslu je dobrá myšlenka a pořád mám e, na mysli e, národní parlamenty a kromě toho máme to štěstí, že můžeme počítat i s naším Evropským parlamentem. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji. Ani dám slovo panu Jordanovi, který je vedoucím odpovídajícího oddělení. Děkuji, paní předsedající. Je pro mne velkou ctí být zde mezi vámi. Já budu hovořit stručně, posléze bude následovat prezentace. Já chci eh, ano říci, že jsme novou službou, která vytváří nové dokumenty. Není to úplně studie, jak je to nazváno. Tato studie, tato zpráva byla udělána v rámci Evropského parlamentu, ale také jsme využili externích zdrojů. Nejenom z tohoto ústavu, ale ještě i z dalších ústavů. Tato nová služba, kterou nabízíme, Doufáme také, že poskytne parlamentu eh, nástroje tak, aby Evropský parlament mohl plnit své povinnosti vyplývající z Lisabonské smlouvy. My všichni víme, že komise navrhuje legislativu, ale jestliže parlament má dobré argumenty, pak není důvodem, proč by Evropský parlament nemohl předkládat také dobře odůvodněné Eh, podklady a návrhy. Takže v první eh, stupni především podporujeme legislativní zprávy a pomáháme zpracovávat legislativní zprávy a v tomto případě jsme provedli tuto analýzu v oblasti koordinace dárců eh, my jsme vycházeli z různých zdrojů od expertů. Měli jsme tři experty, pan Kling, Bíl, eh, zde provedl revizi stávajících nástrojů, potom také další instituce, provedla další expertivu a měli jsme ještě od dalšího pana profesora eh, určité vstupní údaje, protože v se jedná o strategický postoj. To souvisí s tím, že EU je největší kolektivní dárce na světě. Proto EU a členské státy musí poskytovat tuto pomoc také efektivně, což se bohužel neděje. A proto proto se domnívám, že nedostatek optimální koordinace znamená, že nevyčerpáváme zcela náš potenciál, který máme na EU úrovni také máme společné programování, určitou dělbu práce, ale studie také ukazuje, že existuje duplikace, fragmentace e, pomoci a také jednotlivých agentur a jsou zde ještě další nedostatky a také máme případové studie, například studie z Maroka ukazuje, že 18 dárců z EU je v Maroku přítomno, 61 procent dělají čtyři dárci a to ukazuje jasně fragmentaci. V Myanmaru jsme viděli zdvojnásobené úsilí a činnost a potom také je to tak, že EU není vnímána jako hlavní aktér v, v oblasti rozvoje. A naším eh, hlavním úkolem je eh, seznámit vás také s náklady. Pan Klingebild bude konkrétnější, ale je očividné, že lepší koordinace vede k lepší hodnotě eh, za peníze. Asi 744 milionů až 800 milionů by mohlo být ušetřeno. Eh, tím, že se vyhneme duplifikaci a také budeme využívat eh, eh, ekonomiku na základě úspor. A potom je tady ještě druhá teoretická věc, kdybychom mohli také se zaměřit na oblasti, které jsou pro nás všechny zajímavé, pak bychom se mohli eh, vyhnout velkému plítání. Například také ve Orvandě byla zpracována studie a zdá se, že vláda v této souvislosti zvládla koordinaci mezi agenturami a to, co nezvládnou agentury, to zvládá zřejmě vlá, místní vláda. A potom na závěr je tady politické rozhodnutí a je na zpravodaji a na tomto výboru a jeho členům, aby vyvodili závěry. Zdá se, že je jasné, že je třeba vytvořit rovnováhu mezi lepší koordinací a zachováním priorit členských států. Ale hlavní závěr je ten, že dobrovolná akce nefunguje. To znamená, že politický závěr by měl asi znít, který je očividný, že by tady měl být závazný nástroj, v jehož rámci můžete také definovat další postupy. Naše zpráva je návrhem, který posléze finalizujeme na základě vašich návrhů a nyní bych chtěl předat slovo panu profesorovi Klině Bílovi. Prosím. Merci Děkuji mnohokrát panu Danovi a nyní předávám slovo doktoru Bílovi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem velmi rád, že mohu schrnout eh, hlavní závěry naší studie. Na tomto prvním slajdu bych chtěl jenom eh, zúraznit některé základní, některá základní fakta. Koordinace po koordinaci není nová věc. Eh, každopádně fragmentace existuje, je a fragmentace na, roste dokonce. Fra, eh, podpor, fragmentace eh, podpory existuje eh, vzhledem k, po, k počtu poskytovatelů pomoci a množství intervencí. Dále koordinace pomoci je přístup, který má vyřešit fragmentaci pomoci a myslím, že je dobré objasnit to, eh, co máme na mysli, když hovoříme o koordinaci pomoci. Máme na mysli to, že eh, koordinace pomoci spočívá v aktivitách dvou nebo více dárců, které eh, pod vedením partnerské země a předpokládá se, že budou lépe harmonizovat nebo zlepší své politiky, programy, postupy a důsledkem toho bude maximalizace eh, rozvojového dopadu a efektivní využití zdrojů. Když hovoříme ještě o politické úrovni této koordinace, máme zde tři úrovně. Jedna ta e, e, úroveň je politická, zde v roce 2011 v Buzanu se dospělo ke společnému stanovisku. Bylo to fórum na vysoké úrovni a členské státy eh, hovořily svým vlastním hlasem, což eh, vedlo k tomu, že Evropa nevystupovala jako jeden eh, člověk nebo jako jeden, jedna jednotka. Dále etický kodex Evropské unie z roku 2007 zdůrazňuje přístup více zemí ale, je, ale stále ještě je malý pokrok, pokud jde o alokaci, eh, o koordinaci alokace pomoci. Eh, další úroveň je programová. Mohu dát jako eh, příklad zase etický kodex a jeho komplementaritu, která je také průřezová E, přes různé sektory. Týká se to tedy substance ve některých e, zemích, e, včetně Rwandy. Druhým příkladem, který je také velmi důležitý, je společné programování. Tento přístup se nejvíc teď používá ke zlepšení problémů koordinace a samozřejmě můžeme dát příklady a některé důkazy. Eh, ale aby byl komplexní otá- eh, obrázek, proto ještě nemáme dostatek faktů, je proto příliš brzy. Jsou zde některé pozitivní i negativní aspekty a výzvy. Na implementační úrovni máme zase nějak, některé příklady, například přístup pod rozpočtové podpory. Tenhle ten přístup eh, se nazývá modalita evropské pomoci je to jeden způsob, jak harmonizovat na implementační úrovni pomoc a má to vysoký potenciál pro koordinaci dárců. A dalším takovým příkladem eh, může být smíšený přístup. V tomto případě se vytváří jakýsi půl eh, zdrojů, a, eh, které se koordinují. Už bylo řečeno, že se zaměřujeme nebo že jsme, se zaměřujeme na různé země a máme dvě případové studie. Je to Myanmar a Rwanda. Myanmar je země, kde je hodně transformačních aktivit, které právě teď probíhají. Kromě to vedlo úplně nové úrovni pomoci a teď od roku 2011 vidíme, že do té země se hrnou dárci a to přispělo k tomu, že koordinace je nedostatečná. Čili zde jsou velké pobídky vlastně pro neexistenci koordinace nebo pro slabou koordinaci a nebo pro jakousi pokoordinaci. V Myanmaru jsme dále svědky toho, že eh, dochází k jakési eh, výměně něco za něco, eh, pokud jde o konkrétní výsledky a koordinaci, takže to je velká výzva. Dále v Myanmaru jsou, nebo se v Myanmaru týkají určité výhrady členských států, které se, e, jsou pro e, přístup společného e, programování. Nemáme ještě zde v Evropské unii také delegaci, řádnou delegaci budeme mít snad v září, takže proto vlastně ani nemáme takovou pevnou roli nebo nehrajeme pevnou roli. Rwanda je úplně opačný eh, případ, je to případ efektivnosti po, roz, pom, agendy pomoci a týká se to ne, e, řádné dělby práce nejenom na evropské úrovni, ale mezi všemi dárci. Máme další e, příklady. Tam je velký potenciál, i pokud jde o společné programování. A nyní dovolte, abych se podíval na tři různé oblasti eh, výhod a nákladů zvýšené koordinace. To eh, Zde na prvním místě máme eh, významné ekonomické přínosy a náklady a transakční náklady. Zde jsou určité náklady pro příjemce i pro dárce, které vyplývají z dodání té pomoci. Jsou to režijní náklady na kanceláře, eh, na eh, cesty a tak dále. Zde je velký potenciál na koordinaci a eh, zde by bychom mohli velmi, na moc, velmi velké množství nákladů ušetřit jde o to, aby se do určité míry kvantifikovaly také zisky nebo výhody. Druhá oblast, a je třeba se o ní zmínit a zdůraznit ji, je zvýšený a zlepšený dopad. Ten normálně není možný, pokud nemáme dobré propočty. A je důležité zajistit, aby příjemci pomoci mohli tu pomoc co nejlépe využít. A chtěl bych se zde zmínit o jednom aspektu, kterým jsou eh, alokační modely, protože se někdy dostáváme do situací, kdy se některým zemím dává hodně, některým málo, takže máme eh, takzvané miláčky pomoci a sirotky pomoci. Tím se dostáváme taky ke veřejné správě a e, dopadu. To znamená, e, e, že je určitá kapacita vlády a my někdy tuto kapacitu využíváme až moc. Dále jsou zde náklady na koordinaci. Někdy kvůli koordinačním nákladům nebo nákladům na koordinační mítingy není vlastně žádná přidaná hodnota, takže tento aspekt může být i negativní. A když se na to podíváme z hlediska příjemců, tak koordinace může vést k silné pozici eh, Eh, dárců, což nemusí být vždycky v zájmu příjemců. A dovolte, abych řekl, jaké z toho jsou závěry. Náš eh, výzkum ukázal, že eh, zlepšená koordinace má velkou přidanou hodnotu. To je zcela jasné a teoreticky plně integrovaný evropský přístup by eh, poskytnul více výhod, když vycházíme z toho, že by ta evropská pomoc byla plně eh, koordinována i když vychá, a vycházíme přitom z toho, že jsou ještě další e, země, které jsou taky dárci, ale v některých případech by byla Evropská unie jenom jediným e, dárcem. Těmi dalšími, o kterých jsem se zmiňoval, e, je, jsou třeba Spojené státy, Japonsko a tak dále, ale to je vlastně teoretická perspektiva, že bychom někde byli my jediným dárcem. Další věc je ta, že je potřeba se podívat na politickou ekonomiku aktérů a do určité míry se tím zabývá naše studie a my zde zdůrazňujeme eh, pobídky, silné pobídky pro malou koordinaci nebo žádnou koordinaci. Zde jde o kolektivní problémy, o to, zda skupiny jsou schopny jednat a že země dávají přístup bilaterálnímu přístupu a obvykle nemají zájem se ztratit v nějaké anonymní skupině. Obecně máme velmi dobré nástroje, pro koordinaci, je to etický kodex, společné programování a tak dále. A jsou určité oblasti, kde bychom mohli uvažovat o určitém zlepšení, například společné konzultace, společná jednání nebo společné, společný monitoring a společné hodnocení. Chtěl bych zdůraznit na základě toho, že máme dobrý nástroj a hlavní výzvou je koordinace a ta se děje hlavně dobrovolně. Takže každý aktér si může vybrat. Může se rozhodnout, zda příště bude koordinovat nebo ne a tím mohou vzniknout situace, takové, jakou máme teď, že koordinace se často prostě nekoná. A dále chci zdůraznit tady to, že není eh, propojená politická úroveň s vnitřními eh, politikami. Například v Myanmaru jsme často ve pro, pro společné programy a když se eh, dělají potom interview v zemi, tak zjistíme, že eh, tam je názor jiný, že pro tento přístup aktéři tam nejsou. A v tomto smyslu jsme určili pět scénářů, které mohou být užitečné, když eh, pomýšlíme na další směrování pomoci. Prvním scénářem by byla bilateralizace evropské E, politiky pomoci. To znamená, že by snížily ty za, se závazky aktérů e, evropské pomoci koordinovat a harmonizovat. To znamená, že by se, tím by se snížily e, náklady na provádění. Dále nechat to jako obchod jako takový. Třetí scénář, který zde zdůrazňujeme, je ten, že bychom mohli myslet eh, nebo pomýšlet na přístup více rychlostní. Mohly by být země, které by byly mezi prvními a eh, eh, byly by to země, kterým by se věnovalo, věnovala sofistikovaná koordinace a potom by byly další země, kde by ta situace vyplývala z konkrétní reality. Dalším scénářem je takzvaná eskalace koordinace. Zde, se na, zde z krátkodobé perspektivy bychom se pokusili získat takových těch rychlých úspěchů prostřednictvím už stávající nejlepší praxe a zároveň pomýšlíme i na středně dobou koordinaci. To už jsou takové ambicioznější oblasti. Abych dal příklad, tak byl, bylo by, byly by to eh, například eh, modely společné implementace, kde by, kam by se zahrnula určitá oblast. A potom intenzifikovaná koordinace politiky a alokací. Šlo by tedy o modely eh, alokací pomoci od evropských dárců. A z dlouhodobého hlediska myšlíme na, řekněme, přísný eh, přístup, tím, že by existoval závazný nástroj nebo závazný přístup pro evropské dárce. A posledním scénářem je ten, kdy uvažujeme o pomoci jako o integrované politice. Zde by proběhlo něco podobného jako v obchodě, to znamená, že by se překonaly Eh, politiky jednotlivých členských států a dospělo by se k vyšší úrovni koordinace. A proto by samozřejmě bylo nutné mít eh, nové, eh, nový základ takového fungování. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Nyní dám slovo poslancům. Značneme panem Newtonem. Děkuji Joeovi a také děkuji panu profesorovi, který nás seznámil s touto prezentací. Já se také domnívám, že on eh, mu je šťastný, protože jeho parlament je nakloněný rozvojové politice ale náš britský parlament je absolutně neschopný, protože náš parlament eh, a člověk zastupující náš parlament řekl na otázku rozvojové pomoci, že on spolupracuje s OSN. A my také se musíme zabývat otázkou veřejného mínění. A vidíme, že stále se horší otázka zaměstnanosti a z této studie vidíme, že přicházíme spoustu peněz a to také může vést k určitému hněvu mezi občany. Pan Görenc? Děkuji. Já se domnívám, my jsme na počátku procesu a dalšího vývoje prezentace eh, na, v nás zbuzuje chuť na víc takovýmto tématům přistupuji vždy skepticky. Kolik se dá uspořit, jestliže se změní postupy? Dá se vždy uspořit lepšími postupy, lepší koordinací a když se sečtou veškeré úspory, tak se z toho vyjde víc, než kolik e, podpor se vůbec poskytuje. A trošku je to karikatura, co nyní říkám, ale musíme se samozřejmě tímto problémem zavívat a musíme si klást otázku, zdali vycházíme ze správného přístupu. A já si ptám, kladu praktickou otázku, co můžeme udělat v krátké době. V takzvaném programu změny Agenda for Change komise navrhuje, abychom se koncentrovali na tři oblasti. Kdybychom se mezi členskými státy a komisí mohli shodnout na tom, že komise bude sehrávat hlavní roli u správného řízení, nebo tě správné eh, řádné řízení je skvělé téma pro komisi. Jestliže by se již v této oblasti dali docílit velké pokroky, velký pokrok, potom by partneři na jihu byli lépe připraveni na koordinaci snah. Jestliže máme na jihu partnery, kteří se dívají pozitivně do budoucna a také E, spolupracují s různými aktéry, potom diskusní partneři, naši partneři na jihu mohou říci, s kým chtějí mít tu čest. Jestliže komise v duchu lepšího e, řízení by mohla navrhnout základní přístupy a také příslušný postup, tak již bychom hodně získali. A ještě chci doplnit svá slova. My se můžeme domluvit eh, mezi členskými státy, že se bude provádět hodnocení jednotlivých zemí. A sice, že se budou hodnotit veškerá opatření, která podniká členský stát a také komise, tak že pak se opatření budou hodnotit konkrétně. Samozřejmě existují také hranice, limity koordinace, protože rozvojová pomoc a opatření dárcovských zemí, to je taková určitá laboratoř. Neexistuje jeden způsob, jak se dají určité věci dělat, ale tak to vypadá ve skutečnosti. Musí existovat různé formy, různá partnerství, která budou mít své jednotky a musí se využívat také dobrá praxe, osvědčená praxe a musí být také vyvinuty nové metody aniž by se opomíjel zásada dobré koordinace. A to je to, co jsem chtěl dodat k tomu, co by se dalo krátkodobě změnit. To znamená eh, řádná zpráva, příspěvek jednotlivých eh, zemí a potom systematické hodnocení jednotlivých zemí. A nyní dávám slovo paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji rovněž eh, panu doktorovi za jeho expoze, děkuji také Gay Micheli za to, že se zajímá o tuto problematiku, protože skutečně je to zásadní věc. A čím lépe se seznámíme s problematikou v některých zemích, tím lepší to bude. Ve studii se ukázalo, že tam máme jisté napětí. Napětí mezi koordinací a tou pověstí, kterou ta konkrétní země má či snaží se ji pěstovat proto, aby měla, dostala, obdržela pomoc. A nebo někdy dobře víme, že se to týká i těch dárců, že ty pohnutky těch dárců nejsou vždy altruistické, že mají i jiné zájmy. A ta hranice pro pomoc v oblasti rozvojové politiky, ta leží přesně eh, jak si v této oblasti. To, co bylo řečeno před řečníkem, je naprosto správné. Zejména řádná zpráva, řádná vláda. Nám je potřeba začít s koordinací a toto musí partneři celé si ujasnit bilaterálně, jak by to mělo konkrétně vypadat. Myslím si, že návrh je dobrý v zásadě. Za chvíli si vyslechneme konkrétní příklad, eh, který se bude týkat Sudánu, protože tam je to roztřištěnost zjevná. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za prezentaci studie, kterou jsme měli možnost vyslechnout a kterou velmi vítáme. Z mé strany několik úvah. Ty různé úrovně koordinace. Hovořili jsme o politické koordinaci. A pak je zde smlouva, která vytváří doplňující úrovně. Byl tady jmenován příklad, kde to dobře funguje, kde došlo ke společnému postoji členských států a EU a pak v rámci dohody probíhala komunikace a byl to společný postoj, který společně zastávali všichni. A ta druhá úroveň, kde je možná největší pohyb, to je úroveň plánování. Hovořili jsme o dělbě práce. Geografické rozdělení. To může být velmi citlivá otázka. Dále sektorové rozdělení práce. Co by to znamenalo, že by si dáci ty sektory mohli nějak rozdělit? Je to možná složité, ale stálo by e, za to nad tím zapřemýšlet a pak rozdělení práce mezi sektory na úrovni zemí. Tam je ta dynamika momentálně největší, to je to společné plánování, které se momentálně uplatňuje. Tedy plánování je společné, ale implementace je individuální, tak abychom zajistili viditelnost jednotlivých aktérů. Rozvojová pomoc a koordinace byly předmětem diskuzí různých grémí v 70. letech, ale nikdy se k tomu nijak systematicky nepřistoupilo. Až my jsme před nedávnem, to otázku, oživili, spustili jsme tento proces a tam, kde jsme dříve selhávali, začínáme zaznamenávat úspěchy. Máme asi 40 zemí, kde budeme kooperovat v příštích letech. V některých eh, zemích už to eh, kooperace je, například Guatemala, Kambodža, Rwanda, Jižní Súdán a další. Takže tady do, skutečně dochází ke změně povahy, ke změně povahy té koordinace, neboť ta koordinace je skutečně společné plánování, to je, nejze, ne je to pouze koordinace, ale skutečně společné plánování mezi EU a členskými zeměmi. Jaké jsou přínosy? Je to zvýšení účinnosti naší pomoci, sníží se fragmentace, to tady zaznělo velmi správně. EU a členské státy momentálně mají velmi roztříštěnou pomoc. Takže e, roztříštěnost dárců máme i v Evropské unii a díky společnému plánování toto řešíme, snižujeme fragmentaci. Dále Zvyšujeme viditelnost a transparentnost, zlepšujeme efektivnost pomoci a tak posilňujeme i naše externí aktivity a to pomocí vylepšeného dialogu s našimi partnery. To jsou prvky, které jsou velmi důležité a pomáhá to také našim delegacím, delegacím EU na místě mohou být aktivnější. Proč to tedy funguje nyní a dříve to nefungovalo? Jaké ty důvody jsou? Zde můžeme pouze spekulovat jaké faktory tedy způsobily tuto změnu, ale je tady jedna změna, a ta je velká, a týká se přístupu. V minulosti se v Bruselu vypracovávaly detailní instrukce, ale byl tam relativně veliký manévrovací prostor, který měly mise EU a členských států v příslušných zemích. Tedy například existovala nějaká společná operace a zde Samotní šéfové delegací připravují tuto, tyto programy, rozhodnutí o podmínkách, o tom, kdy jsou splněny a tak dále. Je tedy důležité, aby ty ambasády sami vyvíjely úsilí samostatně. A Oni si sami vyhodnocí v teréně, zda ty podmínky pro úspěch těchto strategií tady jsou činné. Je to postupný a dobrovolný proces. Fungujeme tedy v rámci, který momentálně není právně závazný, ale v současné fázi tento rámec již eh, byl úspěšný. Tolik tedy stručně za komisi. Komise má velký zájem o další iniciativy v této oblasti, protože toto vše povede k zlepšení koordinace, k zlepšení monitorování. Myslím si, že toto vše jsou oblasti, kde by koordinace a lepší integrace mezi EU a členskými zeměmi přinesla úspory z rozsahu a velký přínos. Děkuji, a není pan Mitchell. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji taky eh, Stepanovi za prezentaci. Je zde dobrý vývoj. Eh, zde vidíme, eh, máme podporu, ale Máme eh, eh, komise, která zpočátku udělala určitě chyby. Kolega Newton Don hovořil o britském parlamentu a vládě a já chápu, jaké, o jakých obtížích hovoří a jak je to citlivá otázka. A moje zkušenost zde jako zkušenost nebrita spočívá v tom, že e, všechny e, e, vlády, všechny rozvojové agentury i všechny nevládní organizace, které mě kontaktovaly, hovořily o Britech, kteří jsou e, v čele. A e, I, kdy, i ani přesto dosahuje, se dosahuje to výsledku 0,7. Takže, e, jak říkal Bill, bylo by dobré nevládní organizace a agentury dostat na svou stranu. Charles a kolegyně de Kaiser hovořili o otázce dobré zprávy, v, této, v tomto směru by komise a Evropská komise se mohly stát jakými si lídry. To je dobrý profil, to je pravda. E, uvidíme, jak nejlépe se na to zaměřit. Rovněž se může stát, že tlak přijde ze strany samotných států AKT rvanská vláda tlačila na koordinaci v Rwandě. Takže toto taky je možný přístup, eh, určitý tlak na zdroje pomoci. pomoci. A dovolte, abych ukončil eh, svou myšlenku. 17. září eh, budeme Eh, tedy nebo uzavřeme tento návrh, potom eh, eh, v říjnu, v listopadu budeme mít pozměňovací návrhy a dohodli jsme se tedy, že budeme zde v tuto dobu taky hlasovat. A rád bych společně s Evropskou Eh, s eh, službou pro vnější činnost o tom jednal, protože to je i jejich eh, dítě. A parlament toto bere velmi vážně. A podívejme se tedy na to, jak společně bychom mohli pracovat na této, řekněme, třetí instituci. A podívejme se, jak bychom mohli tedy nějakým způsobem uspůsobit nebo vytvořit tuto instituci, která by umožnila přijímat všechna opatření a dívat se na to z potřebného úhlu pohledu. E, to je ale otázka, která se týká až e, října. Předtím ještě máme e, schvalování legislativy, která se týká potravin, takže bych rád požádal eh, komisi a sekretariát, abych se podívali na to, jaké praktické návrhy je možné předložit výboru, aby výbor eh, mohl se vyjádřit eh, kvalifikovaně o této otázce koordinované pomoci že to bude podstatné i eh, v momentě eh, ratifikace eh, komisaři a bude to relevantní téma pro nový parlament. Takže toto je, pokud se nám podaří zde pokročit, bude to největší pokrok pro rozvojovou pomoc a jak zde zaznělo ze strany Charlesa, máme zde i agendu změny. Děkuji. Nyní se dostáváme ke třetímu zásadnímu bodu našeho pořadu jednání. Ten se týká Jižního Súdánu a já tady mám speciální zástupkyně Evropské unie pro Súdán a Jižní Súdán, což je paní Rosalind Marsden. A my jsme potěšeni, že přešla jako host mezi nás. Hello. Chers collègues, Drazí kolegové, Jižní Súdán je nejmladším eh, státem na celém světě nezávislost od, na Sudánské republiky zůstal, získala přesně před dvěma lety eh, po referendu, kde se obyvatel Jižního Sudánu masivně vyslovili za nezávislost. Jižní Sudán se prošel více než dvěma desetiletím válkami a i dále jsou tam nevyřešené kontrakci hlavně se severním sousedem Sudánem a dále je tam řada nedořešených otázek, které ještě nebyly e, upraveny tak, jak to předvídala dohoda, mírová dohoda z roku 2005. Já připomínám, že naše komise vyslala do Jižního Sudánu delegaci, kterou předsedal pan Tioriolien a která tam odcestovala několik týdne po získání nezávislosti v červenci 2011. Náš výbor eh, v podobě paní Madame de Kaiser vypracovala návrh zprávy, který se týkal um, úsilí, mezinárodního úsilí v rámci rozvoje a posílení státu Jižního Sudánu. Naše spravodajka byla eh, šéfkou pozorovatelské mise v rámci referenda, kde Sudán získal nezávislost. Nyní eh, paní Rosalind Marda nám řekne, jak vypadá situace v Jižním Sudánu a potom dám slovo komisi, která nás bude eh, specifičtěji eh, informovat o otázkách, které se týkají rozvojové spolupráce. Eh, v tomto kontextu připomínám, že Jižní Sudán ještě neratifikoval dohodu s Kotonu. Dále chci říci, že zde vítám paní Marsten a máte slovo. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dnes je 9. července a proto bych chtěla poblahopřát lidu Jižního Sulánu k druhému výročí nezávislosti. Ale druhý rok a ani celé dva roky nebyly pro tento lid jednoduché, protože Jižní Sudan musel čelit mnoha výzvám a také musel řešit ekonomické otázky týkající se uzavření ropných vrtů a potom také bezpečnostní otázky otázky. Evropská unie těsně spolupracuje s ostatními mezinárodními aktéry, především s OSN, Africkou unii a s Trojkou US, Norskem a e, další zemí a společně se snaží řešit tyto problémy. Hlavní je, aby Jižní Sudán vytvořil dobré vztahy s Chartunem, tak aby obě dvě země profitovaly z této situace. V dubnu 2012 Eh, také došlo k určitým eh, neblahým problémům, ale od této doby se eh, snaží také Jižní Sudán vyhýbat se vojenské konfrontaci. Toto také souvisí s tím, že v této situaci se angažuje mezinárodní komunita, kde se hrává svou roli také EU. 246 rezoluce byla schválena minulý květen OSN, kdy čímž byla vytvořena jasná cestovní mapa. Toto byl signál pro ukončení krize, tak aby se jednací strany vrátily zpět ke stolu. Evropská unie chce, aby Sudán a Jižní Sudán vyřešil různé nevyřešené problémy a také, aby oba dva státy byly života schopné a dobře koexistovaly. Proto EU poskytuje politický a také finanční podporu e, panelu pod vedením bývalého prezidenta Mbekyho. Čím se také vytváří prostor pro provádění eh, jednotlivých dohod tak já jako zvláštní zastupitelka EU by jsem také, byla jsem také přítomna těmto jednáním v Addis Abebě. My jsme diplomaticky vstoupili v kontakt s oběma vládami a pospuzovali jsme je, aby se nadále účastnili eh, procesu s Addis Abeby. Toté se také dělalo z části soukromně eh, diplomatickým zapojením, ale také na oficiální úrovni. Evropská unie vítá dohody s Addis a také vítáme první kroky, které byly za E, implementovány v březnu a v dubnu tohoto roku. Obě dvě strany se rozhodly, že budou zachovávat mírové uspořádání e, proto se domníváme, že e, Sudán by již neměl ohrožovat Jižní Sudán tak, že zastaví jeho vývoz ropy a také to, že bude osočovat Jižní Sudán. Já jsem navštívila tuto oblast minulý měsíc a také jsem právě řešila otázky týkající se ropy. Také jsem povzbuzovala obě dvě vlády, tak aby dodržovali dohodu z Addis a nepodporovali partizánskou paramilitární afganistánskou eh, válku. Eh, prezident Mbeki se snaží řečit stávající problémy a my doufáme, že budeme moci dospět k diplomatickému řešení eh, týkající se uzavření exportu ropy. My také povzbuzujeme obě dvě vlády, aby se spojily s panafrickým panelem, tak aby se vyřešili další problémy týkající se například hraniční finančních problémů. Evropská unie také bude podporovat panel všemi způsoby. Nedávný vývoj ukazuje, že vztahy mezi Sudánem a Jižním Sudánem kolísají a že nemůžeme předpokládat, že mírové uspořádání bude nále trvat. Proto se bude muset EU dále zapojovat, tak aby také e, vedla obě dvě vlády k tomu, aby e, se držela mírového řešení také. Část řešení jižního problému, to se týká především přesahu konfliktu i do jiných částí, což vedlo k tomu, že e, na jich uprchlo 200 tisíc uprchlíků. To také vedlo k tomu, že vznikly vnitřní problémy v Sudamu jako takovém. Proto EU se musí nadále podílet na tom, aby nadále trvala na obnovení politických jednání, tak aby konflikty e, byly ukončeny, tak aby se do tohoto dialogu zapojily veškeré politické síly. E, mimo externí výzvy má také Jižní Sudán e, vnitřní problémy a také e, jde o to, aby tady vznikla transparentní demokratická e, řízení a také byla respektována lidská práva. Je třeba, aby také byly odsuzovány a porušování lidských práv a je třeba také řešit korupci. To budou důležité kroky. Je třeba také založit eh, dobré základy pro trvalý udržitelný rozvoj a demokracii, tak aby lidé v Jižním Sudánu eh, si mohli také využít zažívat eh, prosperitu a první volby se budou kronat v roce 2015 v Jižním Sudánu. Po desítkách let eh, války je společnost v Jižním Sudánu nadále eh, rozdělená ale vláda Jižní Sudánu uznala také potřebu řešit tuto fragmentaci a také navrhla plány na smíření a to to také mají vést dva respektovaní církevní hodnostáři. Vláda se snaží také neutralizovat dopad eh, paramilitárních skupin. A důležitým eh, výjimkou je situace v džunglej státu, kde nadále probíhají konflikty mezi jednotlivými etnickými skupinami. A tento konflikt ohrožuje tisíce životů a vytvořil také humanitární krizi, kdy došlo k tomu, že 100 tisíc mulejů uteklo do pouště. Evropská unie opakovaně vyzývá obě dvě strany, aby nadále ne využívali násilí a hledali politické řešení, které by řešilo potřeby místních komunit. Evropská unie také naléhá na vlády, aby, aby také popohnali k zodpovědnosti ty, kteří páchají eh, zvěrstva a porušují lidská práva. Je povzbuzující, že na Washingtonské konferenci v do dubnu se Jižní Sudan rozhodl, že bude spolupracovat s mezinárodním společenství. A Jižní Sudán také řekl, že podpoří ekonomické a politické dobré řízení státu a bude také využívat pomoci ostatních mezinárodních aktérů. My doufáme, že také EU přispěje k tomuto řešení a bude budeme také platit eh, platy eh, zaměstnanců v sociálních službách a ve zdravotnictví. Eh, jde také o přistoupení Jižního Sudánu ke dohodě z Kotonu. My doufáme, že vláda Jižního Sudánu ratifikuje Kotonu co nejdříve. A toto také by poskytlo velké výhody občanům Sudánu a také by to posílilo partnerství s EU. Otevřelo by to to také možnosti, abychom podporovali regionální spolupráci. Já jsem eh, v dia, di, di, eh, diskutuji právě o těchto záležitostech s Jižním Sudánem. Evropská unie si uvědomuje, že vláda Jižního Sudánu čelí mnoha problémů a my také jsme rádi, že národ Jižního Sudánu se snaží tyto problémy překonat. Ku příležitosti druhého výročí nezávislosti eh, jsme rádi, že Jižní Sudán se snaží konsolidovat eh, demokracii a mír pro všechny občany. Jižní Sudán je na křižovatce a budoucí e, směr země bude také záviset na kapacitách mezinárodního společenství. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo pánu, panu Hans Stausbolovi, který je vedoucím oddělení v DG DEFCO, odpovědný za koordinaci v rámci Východní Evry. Děkuji vám, paní předsedkyně, za eh, pozvání. Chtěl bych poděkovat eh, eh, paní de Kaiser za zprávu nemohu odolat tomu, že srovnám Jižní Sudán s předčasně narozeným dítětem, který, eh, které je na jednotce intenzivní péče a je v inkubátoru mezinárodního společn, společenství. Eh, Jižní Sudán eh, má přírodní zdroje, ovšem každopádně po šest měsíců po vyjádření nezávislosti byl uzavřen, byl uzavřen přívod eh, ropy. Teď jsou veškeré kroky naše namířené na eh, osvoboze, na, na mír a svobodu pro tamní eh, lid. Nemůžeme pomoci E, jiným způsobem této zemi. Nemůžeme nahrazovat stát v dodávání a zajišťování základních e, služeb. Nemůžeme nahradit struktury. Instituce tam jsou ještě velmi e, slabé. Politická moc je realizována pouze jednou jedinou stranou. Je jediná možnost, že nafta bude dále téci a že se bude bude plnit ekonomická a sociální agenda je eh, to velmi eh, problematické. Evropská unie se zde jeví jako klíčový eh, partner při poskytování pomoci a budování států. Jde o společnou evropské Evropská unie má společný postup ve třech oblastech. Jedním z, z cílů je zvýšit výrobu potravin a zajistit bezpečnost potravin. E, za druhé e, zajistit e, kvalitu, kvalitní vzdělávání a zdravotnictví a to jde ruku v ruce s vládou práva. Rád bych pohovořil o čtyřech akcích Evropské unie, které k tomu pomohly. Za prvé prvé na začátku výsledku implementace společné strategie se uskutečnily viditelné projekty, které budují eh, schopnosti a kapacity eh, tamního státu a zaměřují se na makroekonomické záležitosti. Eh, za druhé, v listopadu 2012 jsme zaštiťovali zemědělský veletrh v Nubě. Tam tam došlo k výměně nejlepší praxe a je to jeden z projektů, který eh, eh, díky kterému vzniklo 166 kilometrů silnic mm, ve venkovské oblasti země. Další oblastí je politický dialog s vládou Jižního eh, Sudánu. V tomto případě a sociální a ekonomická e, témata a zdravotní a, a témata vzdělávání e, budou e, určitě předložena k jednání do konce roku. Náš výbor ví o projektu na vybudování základny k poskytování vzdělávání. Před dvěma lety tedy vznikl nezávislý stát a my chceme, aby smlouvy týkající se budování státu byly viditelnější v této eh, agendě se zaměřujeme na Eh, překlenutí prázdných míst, která tam ještě stále existují, eh, začl, zrychlit začlenování žen do pracovního procesu a více příležitostí pro ženy ve všech oblastech. A bohužel eh, musím končit tím, že je možná taková past jde o e, udržitelný rozvoj a e, produkci ropy. Zde jde o bezpečnostní otázky při e, přesunu ropy mezi oběma částmi částmi země. Naše schopnost jako partnera pro rozvoj může skončit na základě dohody s Kotonu. Předpokládá se, že prezident Jižního eh, Sudánu při ratifikaci zneužije tuto hodnotu k politickým eh, cílům, takže je otázka, jak to bude vypadat mezi lety 2014 až 2020. Eh, takže jediný nástroj, který bude k dispozici, bude Evropský nástroj pro lidská práva. Tento Eh, dopad by mohl mít dominový efekt a zabránit Jižnímu Sudánu, aby se stal pevnější zemí, ne tak zranitelnou jako teď. Děkuji vám za pozornost. A nyní dávám slovo paní De Kaiser, která nám bude prezentovat svůj pracovní dokument. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla připomenout a poděkovat eh, zejména paní zvláštní reprezentance, paní Marsden, za to, že zavítala mezi nás a také za obrovskou práci, kterou odvedla a velice mě mrzí, že se svou prací nyní skončíme. Já to také uvádím ve svém dokumentu, že lituji toho, že končí právě v tento okamžik. O čem hovořila Rosalind v souvislosti se Sudánem a Jižním Sudánem, toto vše platí. Já to schrnu a chci říci, že když Jižní Súdán získal nezávislost, V rámci komplexní mírové dohody existovala dohoda o tom, jak se rozdělí zdroje, jaké budou hranice a tak dále. Bohužel ne vše toto bylo realizováno. Byla tedy vyhlášena nezávislost, ačkoliv některé otázky ještě nebyly dořešené, ale bylo nutné tuto nezávislost vyhlásit, neboť byla zde hrozba, že znovu vypukne válka mezi oběma zeměmi. Tedy ta dohoda nebyla ještě dokončená, ale to dítě se prostě muselo narodit. Velmi se mi líbil ten příměr s tím inkubátorem, jak to ta komise porovnala velmi vhodně. Je to tedy předčasně narozené dítě, narodilo se výrazně před termínem a nyní se snaží nějak to dohnat. A já si myslím, že za dva roky tam došlo k velkému pokroku. Mezinárodní společenství podporovalo Jižní Súdán, prost, poskytlo velké množství finančních prostředků a vyvinulo velké úsilí. Cílem mé zprávy je podívat se na to, do jaké míry jsme věci dělali dobře, zda jsme eh, měli něco dělat jinak, nebo zda jsou tam oblasti, kde jsme neučinili nic, kde tedy jsou problémy. Eh, neustále přetrvává v zemi nestabilita. Týká se to problémů s hranicemi. Pak se máme eh, problémy, které se týkají statutu oblasti ABEJ. To, co bylo dohodnuto v souhné mírové dohodě, nebylo nikdy dodržené. Pak zde máme další dohody, které nebyly dodrženy. Nemáme tady definitivní podobu hranic. Celá pohraniční zóna je velmi problematická, dochází tam k přesouvání vojsk a milicí. My ovšem nechceme, aby ta válka znovu vypukla, nepřeje si to ani Jižní Sudán, ani Sudán, ani mezinárodní společenství, ale ta nestabilita tam přetrvává. Pak ten problém s ropou. Nikdy se to neřešilo a je to nástroj a prostředek, který zvyšuje napětí mezi oběma zeměmi. I po dohodě ze srpna 2012 i potom docházelo k jistým incidentům, například jich někdy tvrdí, že prostě zavře ten kohoutek s ropou v severu a Washingtonská konference. Tam se prostě konstatovalo, že pokud nebude mít sever přístup k ropě, jak to tady bude vypadat, mezinárodní společenství podpořilo ruch a najednou přednedávna to byl sever, který se rozhodl, že ty zavře kohoutky tedy naopak jihu. Takže pak došlo k částečnému obnovení toho tranzitu Eh, takže i tady situace je nejasná. Je to velmi křehká situace, ta stabilita tam není, trvalá dohoda rovněž není a vlastně obě dvě země používají ropu jako zbraň proti sobě. Samozřejmě ropa je zásadní zdroj pro Jižní Súdán a ta situace je nadále velmi problematická. Jižní Súdán závisí na ropě. Nový stát ještě není vytvořený, nemá k dispozici potřebnou infrastrukturu, nemá školy. Cesty, silnice nejsou v dobrém stavu, je jich velmi málo. Tedy jak umožnit eh, této zemi rozvoj, když tam nepanuje politická stabilita? Ráda bych zopakovala, že mezinárodní společenství se mobilizovalo, OSN přispělo k udržování stability. Evropská unie i bez dohody z Kotonu nalezla jisté možnosti, jak financovat tuto zemi, eh, zejména se týkalo humanitární pomoci. ale jsme velmi nespokojeni. Komise říkala, že EU byla málo viditelná, že OSM, že ta mise OSN je mnohem víc viditelná. My ovšem jisté politiky financujeme, a to pomocí panelu na nejvyšší úrovni, kterýmu který řídí bývalý prezident Becky. A my toto vlastně podporujeme. Pan Becky jedná s naší podporou. My nechceme jít cestou neokolonialismu, nechceme jednat přímo, ale my stejně jako OSM podporujeme ten panel Africké unie na vysoké úrovni, který řídí Becky. Takže my jsme za těmito aktivitami, prosím, potvrďte mi, že my toto vše podporujeme, že tedy investujeme já ve své zprávě ta čísla uvádím. Investovali jsme obrovské sumy do Jižního Sudánu a to bohužel velmi neuspokojivým výsledkem. Chyba není v nás, problém je v té komplikované situaci a naše viditelnost je relativně slabá. Takže ze strany EU máme velké úsilí, my se tomu tady věnujeme, hodnotíme to v Evropském parlamentu, diskutujeme o tom. Ale je třeba se z tohoto příkladu poučit, položit si otázku, jak Evropská unie v této věci se angažovala, jak investovala v zemi. My tuto zemi podporujeme, a nikdy se o tom v podstatě nehovořilo. Navrhuji tedy, mám to uvedeno ve svém pracovním dokumentu, abychom přistoupili k analýze toho, co bylo již učiněno a potom, eh, abychom z té analýzy vyvodili závěry, co se týká řádné zprávy, budování kapacit, pomoci v oblasti hospodářské politiky, zejména eh, se zaměřením na diversifikaci. Máme co dokánět, máme před sebou mnoho práce. Jižní Súdán bohužel nedosáhl velkého pokroku. Na závěr ještě k dohodě s Kotonu. Dobře víte, že toto je takovou vlajkovou lodí. Je to možnost, jak lépe pomoci Jižnímu Sudánu. Máme tam eh, celou řadu různých nástrojů. Ale země signatáři této dohody musí dohodu ratifikovat. A Jižní Súdán momentálně přímo závisí na eh, Súdánu. A oni v této věci nějak nespěchají, protože si chtějí zachovat dobrý vztah se severem. Pokud Jižní Súdán ratifikuje tuto dohodu, tak to, tak by to mohlo způsobit své problémy se severem. Proto by bylo možná vhodné nalézt nějakou úpravu, abychom příliš nepožadovali toho příliš mnoho na Jižním Sudánu, i když je to v podstatě v rozporu s naší politikou. To jsou tedy problémy, kterým čelíme. Základní témata tady zazněla. Jde o to, zda jsme učinili dost, zda jsme dost viditelní a o to, co by mohl učinit Evropský parlament tak, aby podpořil Evropskou komisi. Odvedli jsme velký kus práce. Komise Rosalind. To je tedy z mé strany vše. Předsedkyně, děkuji mnohokrát paní D. Kaiser. Za chvíli se budeme muset přesunout do jiného sálu. Zbývá nám pět minut. Máme tady dva zájemce o slovo, takže prosím o stručnost nejdříve paní Kretu a potom pan Preda. Paní Kretu, prosím, máte slovo. Děkuji, myslím, že je velmi do, Eh, důležité, aby Evropský parlament hovořil o této eh, otázce. Děkuji za prezentaci zvláštní představitelce i komisi, ale v první řadě bych chtěl poděkovat eh, naší kolegyni Veronice, protože všichni víme, jak velmi se tomuto tématu věnuje s velkým zájmem, s velkým nasazením po řadě Eh, po dlouhé eh, období občanské války eh, se tam projevují určité iniciativy. Věnovali jsme tam miliony eur, Není, nejsme jediným aktérem, jsou tam i další aktéři, Africká unie a dárci už jsou i unavení Eh, ta zpráva je velmi obsáhlá, pokrývá všechny aspekty a velmi stručně snad by bylo dobré říci, že se musíme snažit eh, stanovit priority a eh, snažit se rozhodnout nebo konkretizovat, jak na co budeme peníze věnovat. Protože fakt je, že země jsou nebo jednají realističtěji, když mají dát na něco své peníze. Takže podle mého názoru bychom měli daleko víc tlačit na úřady a orgány, a aby projevili svou vůli a aby dělali, co mají dělat. Protože není eh, na nás, abychom tam budovali instituce, abychom prokázali dobrou veřejnou zprávu, protože to je jejich práce, to je úkol místních eh, úřadů a orgánů. Takže jsou to oni, kdo by měl prokázat větší vůli. Myslím si, že by nebylo moudré zredukovat všechno. Jsou, je, je to velmi důležité e, téma. Fakt je, že je to jedna z nejchudších zemí na světě, takže s tím je třeba něco udělat. A také bychom měli zdůraznit, že potřebujeme prostě něco, aby tam eh, skončilo to vyhrožování eh, lidskoprávní aktivisté a eh, novináři se tam nacházejí v takových situacích, které jsou prostě nepřijatelné, protože proti nim eh, se používá agrese nejenom proti novinářům, ale i pro proti, eh, úř, pr, eh, proti lidskoprávním aktivistům. Velmi stručně, prosím, pan Breta, já budu se snažit být stručný, mám jednu otázku, jenom na eh, paní Mar, Marsden. Pokud jde o konflikt na nejvyšší úrovni, tak jaké jsou jeho dopady. Teď hovořím o tom nedávném konfliktu. Chtěl bych poděkovat paní De Kaiser za vnikající pracovní dokument. Myslím si, že eh, takzvaný stake building musí být naše priorita a zajímalo by mě, jaké aktivity v této oblasti dělá komise. A na závěr je zde otázka korupce. Paní de Kaiser o ní hovoří ve svém eh, dokumentu a to je opravdu velká, velký problém. EPP je stručnější než socialisti. Děkuji za pozornost a dám slovo paní Marsden. Děkuji vám. Je to pravda že tam je určitá politická konkurence mezi SPLM a mezi vedením této straně. Myslím si, že to je inherentní každému demokratickému systému, ale my máme určité pochybnosti, zda to negativně řídí, aby to nemělo negativní dopad na fungování vlády, aby eh, nebyly eh, paralizovány vztahy mezi eh, kmeny, což by mohlo vést k násilí. Je jinak ta iniciativa pokračuje a to je pozitivní. Když mi dovolíte minutku, tak bych ráda řekla, že velmi vítám fakt Veroniky de Kaiser, aby sepsala tuto zprávu a e, e, také oceňuji, že výbor pro rozvoj Evropského parlamentu hostí toto setkání. Myslím si, že je velmi důležité uznat, že jsou eh, dva Sudány, které jsou pro Evropskou unii stejně důležité, protože eh, od Mali do Somálska je oblouk nestability a e, oba Sudány velmi destabilizují tento region. Evropská unie a členské státy velmi mnoho investovaly do mírového procesu obou Sudánů, takže mají zájem na politickém řešení a mírové dohodě. A e, e, my jsme poslali do obou Sudánů tři mise na udržení míru, které byly velmi nákladné. Náš příspěvek byl 75 1,5 miliardy dolarů a je zcela zásadní, aby Evropská unie a Evropský parlament věnovali i nadále pozornost mírovému procesu v obou Sudánech. Jak už bylo zmíněno, eh, po Sudán je také i jakýsi testovacím příkladem e- Evropské komise v případě ICC a e, je velký potenciál, je tam velký potenciál, jsou velké příležitosti v obchodě, v obchodu pro evropské země a pro Evropskou unii jako takovou, takže si myslím, že bychom se tomuto tématu měli věnovat i nadále. E, děkuji a poslední slovo paní de Kaiser. Děkuji, děkuji kolegům, kteří tady zůstali. A e, já si myslím, že budu e, že tady přispěli k mé zprávě a že přispějí ti, kteří tady nejsou. Rovněž bych chtěla si paní Marsden, že mě skutečně velice mrzí, že váš mandát končí předčasně, i když je zde ještě mnoho věcí, které třeba v obou zemích ještě dořešit a myslím, že jste vaši misi, váš úkol zvládla excelentně. Zmiňuji to již také ve své zprávě, ale chtěla jsem to tady ještě nadnést. A připomínám, že další schůzka bude 28.8. zde v Bruseli, Bruselu od 9 do 12.30 a potom od 15 do 18.30 a nyní se všichni odebereme do místnosti 1G3 na společnou schůzi s výborem pro občanské svobody a tam se budeme věnovat sdělení komise na téma maximalizace dopadu migrace na rozvoj. Nyní tedy končím naši schůzi a přeju všem krásné léto, pokud bychom se již neviděli.